Ještě sdělení od rády jsem obdržel eh, stanovisko v prvním čtení. Ehm, eh, název bude eh, zapsán v zápise. Lhůta tří měsíců parlamentu začíná od zítřka. 18. února 2011. Zápis z této schůze